Eh, sítích a IT systémech. Název této směrnice bude oznámen v zápisu tohoto jednání. Máme tři měsíce na komentář. Začneme zítra 10. června 2016. První bod programu je ústní